práva dle podmínek stanovených v jednacím řádu. Dostal jsem žádosti od frakcí a e, jedná se o jmenování. Frakce LD mě požádala, aby paní Patricia Laron byla jmenována členkou výboru INTA. Pan Kornie má být jmenován členkou výboru ECON. Má k tomu někdo nějakou poznámku? Ne, tímto jsou tato jmenování schválena.